Can you take your seat? Můžete se prosím posadit, abychom mohli zahájit hlasování. Já vím, že začínáme dříve, už ve 14.30, z různých důvodů. Říkáme tomu efektivita, ale pokud jste připraveni a pokud jste vložili svá, své karty do hlasovacích zařízení, tak můžeme zahájit hlasování. A nejdříve budeme hlasovat o stanovisku o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Air France. Je to jmenovité hlasování a já ho nyní zahajuji. Končím hlasování. 29 eh, hlasů pro, jeden proti, je to přijato. A teď přistoupíme k druhému dopisu pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a to je na technickou podporu pro iniciativu komise. Zahajuji hlasování. Je to tedy také jmenovité hlasování. Končím hlasování. 32 pro, 1 proti. A teď přistoupíme Yes. Uh, next vote is on the or- Otázka k ústnímu zodpovězení o pracovních podmínkách a nejistém zaměstnání. To je výsledek našeho posledního zasedání s koordinátory. Kdo je pro? Tedy pozměňovací návrh jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamít. Ověříme pozměňovací návrh 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování o pozměňovacím návrhu 2 a je to přijato 21 pro, 16 proti. Závěrečné hlasování k návrhu otázky k ústnímu zodpovězení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 hlasů pro, nikdo nebyl proti, je to přijato. Um, uh, Takže hlasujeme o zprávě pana Beckera. O statutu sociálních a solidárních podniků kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 15, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijeto. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijeto? 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme pozměňovací návrh 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování k pozměňovacímu návrhu 37 a je to přijato. 22 hlasů pro, 18 proti. Kompromis 7, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? Kompromis 6, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? Pozměňovací návrh 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 56, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 kdo je proti? Neviděla jsem žádnou reakci. Kdo je pro kompromis 17, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 109. Pozměňovací návrh 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis. Ne. Pozměňovací návrh 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Ověříme pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 28. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? A teď hlasujeme o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 40 hlasů pro. Tři proti. A teď přistoupíme Then we proceed to the hearing. Přistoupíme ke slyšení o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Ze všeho nejdříve chci přivítat všechny účastníky, především naše hosty. Naši hosté se podělí o své názory a znalosti v průběhu tohoto slyšení. Bohužel paní Casas Bamonde se k nám nemůže dnes připojit kvůli nepředvídatelným osobním okolnostem, stejně jako pan Benio, který se nemůže zúčastnit kvůli stávce letecké společnosti. V posledních dnech bylo několik takovýchto stávek. Na konci minulého roku komise schválila svůj návrh o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii kde se řeší dvě věci. Hodnocení směrnice a také veřejná konzultace o Evropském pilíři sociálních práv, která vrhla světlo na rozdíly mezi sociálním aky a nedávným vývojem na pracovním trhu. A to bylo také zdůrazněno usnesení parlamentu v lednu 2017 o sociálním pilíři. A kromě toho také v usnesení z června o nejistém zaměstnání a pracovních podmínkách, kde parlament apeluje na komisi, aby přepracovala nařízení a směrnici, aby to tedy vzalo v úvahu nové formy zaměstnávání, aby se zajistila transparentnost pracovních podmínek a aby byla zavedena nová série minimálních pravidel pro pracovníky. Návrh komise také zavádí definici pracovníka, která vychází z judikátu Evropského soudního dvora. Dnešní slyšení bude součástí práce parlamentu na tomto návrhu. Jak víme, my všichni, je to velmi důležité i pro veřejnost. I zpravodaj, pan Calvé Champon a další členové výboru EMPL se na to připravili především na očekávané dopady pro hlavní zúčastněné strany. Teď bych ráda představila našeho prvního řečníka, doktora Rolfa Greislera, který je ředitelem pro sociální a zdravotní politiku Rakouské federální hospodářské komory. Já vám tímto dávám slovo, pane Gleisnere, abyste přednesl svou prezentaci. Prosím. Thank you very much. Hmm, děkuji. Je pro mě ctí, že mohu být mezi vámi a představit eh, stanovisko o rakouském hospodářství. Mám sice poznámky v angličtině a budu hovořit německy. budu postupovat podle jednotlivých článků na eh, směrnice a návrhu. Nejprve bych řekl, že návrh se významně odlišuje od směrnice, kterou má nahradit. Začíná to samozřejmě působností, kde dosud platily určité výjimky, které jsou v tuto chvíli vypouštěny. Nyní se zahrnují například i krátkodobé pracovní vztahy, jak víme, tak jich je mnoho v oblasti gastronomie. Ehm, velmi často tam jde o ehm, pracovní vztah, který trvá třeba jenom několik dní. My si myslíme, že tady náklady jsou nepřiměřeně vysoké ve srovnání e, s tím rozměrem těch vztahů, takže bychom se klonili k tomu, aby vztahy, které trvají méně než jeden měsíc, byly vyňaty a nebo zůstaly mimo působnost. Nyní velmi důležitá záležitost a to je definice pojmu pracovník. Návrh směrnice přistupuje ke změně paradigmatu, protože poprvé na celoevropské úrovni je definován pracovník, zaměstnanec. Zatím eh, to vždy vycházelo z vnitrostátních eh, definic a to je velmi klíčové, protože eh, v legislativě možná není žádná důležitější hranice, žádné důležitější vymezení mezi zaměstnancem a OSVČ. To je velmi důležité, protože z toho vychází celá řada dalších oblastí právních i jiných a odůvodňuje se to tak, že se objevují stále méně jisté pracovní vztahy, ale pokud se podíváme na studie třeba Eurofondu, tak je zřejmé, že nestandardní eh, formy zaměstnání spíše klesají a nebo zažívají stagnaci. A to je důležité, protože tím se to odůvodňuje. Z toho vlastně celý ten krok vychází. Tady eh, se často odvolává na rozhodnutí Evropského soudního dvora, ale podle našeho názoru tato rozhodnutí nejsou rozhodující. Jedno z těch rozhodnutí už je staršího data, týká se to volného pohybu pracujících. A pak je tady ještě jedno další rozhodnutí, kde šlo o rovné postavení, ale tady se nedá vycházet z toho, že by soudní dvůr eh, jak si, mm, eh, se odkazoval na jednotný výklad tohoto pojmu zaměstnanec. Pokud jde o Rakousko, tak tato definice v tomto návrhu by byla širší než to, eh, jak vnímáme pojem zaměstnanec mi v Rakousku. U nás předpoklady jsou eh, osobní a eh, ekonomická nezávislost, zaměstnanci jsou vázáni na pracovní čas, místo a způsob práce daného provozu, jsou v provozu integrováni a tento pojem zaměstnance nezahrnuje OSVČ, a nebo osoby, eh, které eh, jsou eh, zaměstnáni způsobem podobným jako zaměstnanci. Já to říkám proto, že tady ta definice u nás se velmi blíží té definici ze směrnice. U nás je to velmi podobné, ale přece jen by tady došlo k jednomu závažnému zásahu, protože pro ty osoby, které nejsou zaměstnanci, neplatí například právo o pracovní době. A tato směrnice by chtěla pokrýt právě i úpravu pracovní doby. Nyní eh, povinnost informací, podávat informace. A já bych tady chtěl upozornit na problémy, které by vyvstaly. V budoucnosti se má informovat o e, ustanoveních o výpovědi, Eh, pracovního vztahu. A to je velmi často velmi komplexní, je tam mnoho různých legislativ, kterých se to dotýká. Jsou tady různá pravidla třeba eh, pro postižené nebo eh, zkrátka pro další skupiny a bylo by to velmi nákladné. V budoucnosti by se měly udávat věci jako pracovní doba, referenční hodiny a pracovní dny. To je koncept, který možná v Rakousku nebo jinde není známý. V Rakousku například nemáme žádné smlouvy na základě nula, nula hodin. O tom budu hovořit později. Článek 4 hovoří o tom, že všechny tyto informace musí být poskytnuty během prvního dne. Zatím na to byla vymezena delší lhůta. To bylo důležité, protože to odpovídalo tomu, jak běží věci v praxi, protože před pracovním vztahem se vždy dohodnete na těch nejdůležitějších věcech, na pracovní době, na odměně a tak dále, ale ty větší podrobnosti, eh, pokud jde o dobu zaměstnání eh, a tak dále, ty se vyjasní a dohodnou během prvních týdnů toho vztahu. A tyto informace tedy mohou být poskytnuty teprve později, proto je pro nás důležité, aby i nadále byla poskytnuta alespoň jedna měsíční lhůta na to, aby se splnily tyto informační povinnosti. Nyní článek 8. Několikanásobné zaměstnání. Tady bychom měli při nejmenším zohlednit, že zaměstnavatel je zodpovědný za dodržování eh, hranic eh, limitů pracovní doby a to i v případě, eh, že zaměstnanec má i jiné pracovní vztahy, a i tam e, vlastně spotřebovává pracovní dobu. Takže o to musí zaměstnavatel vědět Tam musí to zohledňovat. Musí zohledňovat tu práci, kterou zaměstnanec odvádí u jiného zaměstnavatele. Článek 9, který upravuje pracovní dobu a ten se pravděpodobně vztahuje také nepřímo na ty e, smlouvy na nula hodin. To v Rakousku neexistuje. Ono to má vážné právní důsledky v případě, že referenční hodiny nejsou uvedeny a to by v Rakousku omezilo pružnost. V Rakousku je přípustné nařídit eh, přes čas i mimo běžnou pracovní dobu a pokud by tam nebyly uvedeny ty referenční hodnoty, tak by možná nebylo možné naká- nakázat přes časy a to by velmi omezilo pružnost v Rakousku. Já eh, třeba přijdu domů až pozdě, to je rozhodně mimo mou pracovní dobu, já bych vám to mohl odmítnout, mohl bych říct, že to neudělám, protože v mé pracovní smlouvě není uvedeno nic o tom, eh, že bych měl pracovat v referčních hodinách, protože můj běžný eh, pracovní den probíhá během denních hodin. Článek 9, to jsou osoby, které mohou být vyňaty podle směrnice o pracovní době článek 10, ten je podle nás problematický, protože pojem předvídatelný a e, jistější je e, vlastně takový vágní a bylo by možné, že e, podniky by tam velmi často k tomu museli se vyjadřovat. Článek 11. Tady jde o vzdělávání a o povinnost bezplatného vzdělávání. A vyvstává otázka, jestli to znamená, že zaměstnanec neplatí e, náklady za kurz, anebo to znamená, že během doby, kdy je na kurzu, má nárok na plat. To jsou dvě různé věci. V Rakousku je to tak, že vzdělání je placeno zaměstnavatelem, ale pokud předčasně zaměstnanec eh, odstoupí od pracovní smlouvy, tak potom musí uhradit zpětně ten kurz nebo to vzdělávání, protože z toho zaměstnanec, zaměstnavatel nebude nic mít a ten zaměstnavatel by z toho přesto měl ten prospěch. Takže teď je otázka, jak by to bylo po této úpravě. Dále důležitá věc, protože v Rakousku existují kolektivní smlouvy plošně u všech zaměstnanců a článek 12 umožňuje určitou výjimku. A tady by bylo důležité, aby se to netýkalo pouze těch nových kolektivních smluv, protože tak by se dal ten návrh vykládat. Ale tady je důležité, aby se to týkalo existujících eh, kolektivních smluv, kde se upravuje například pracovní doba a tak dále. To je velmi důležité, protože v Rakousku plošně existují tyto pracovní smlouvy mezi obchodními komorami a um, třeba uh, různými odborovými svazy a tak dále. Článek 13. Tady se uvádí, že na všech úrovních, kde jsou uh, pracovní věci upraveny, je potřeba tu směrnici uplatňovat. A z mého pohledu je to problematické. Již z toho důvodu, že směrnice a její návrh se mají vztahovat na existující smlouvy a nejenom na ty nově uzavřené smlouvy nebo kolektivní smlouvy. My to tedy považujeme za zásah do autonomie sociálních partnerů a také za zásah do existujících smluv. K tomu se později ještě v krátkosti vrátím. Článek 14. Ten přináší také nové nástroje a paradigmata Volně řečeno jde vlastně o převrácení důkazního břemene a to může být velmi závažné. Když nějaký podnikatel neposkytne určitou informaci bez ohledu na to, z jakých důvodů, tak se možná mm, třeba bude předpokládat, že nějaká pracovní smlouva je mm, neomezená časově nebo tam nebude doba na zkoušku. A to je podle mě nepřiměřený právní důsledek a nebyla by to dobrá cesta, pokud chcete členským státům nakázat, aby přijímali účinné opatření a sankce pro provádění směrnice, ale nakonec ty jednotlivé nástroje, jak to proběhne, eh, se ponechají eh, členským státům a nebude to určeno eh, takovou podobou, jako je třeba převrácení důkazního břemene nebo nějakých smluvních sankcí. V Rakousku existují plošné takové nějaké smlouvy a všichni eh, zaměstnanci platí do, patří do komor a tím je to vlastně zajištěno to provádění té evropské legislativy. Tím už se blížím ke konci. Článek 17 upravuje ochranu před výpovědí a podle našeho názoru je třeba tady mít jiný základ Eh, základ, který by si vyžádal jednomyslnost, protože samozřejmě pravidla pro ukončení smlouvy jsou velmi citlivá, protože se velmi dotýkají eh, zaměstnavatelů, zaměstnanců, ale i pracovního trhu. Například článek 17 stanoví, že určitá, určité nespravedlivé výpovědi mají být zakázány. V Rakousku je ovšem běžné, že jako zaměstnanec můžete napadnout výpověď. On je rozdíl, jestli je něco od počátku zakázáno, nebo jestli něco je dovoleno, ale potom může být napadeno před soudem. My nemáme kulturu uh, eh, hire and fire, ale je pro nás velice důležité, aby toto fungovalo, pokud má fungovat pracovní trh. Článek 21, toho jsem se již dotkl. Tento návrh má platit i pro existující smlouvy, uh, a to my považujeme za problematické. V Rakousku jsme před několika lety některé z těchto smluvních doložek pro zaměstnance vylepšili, ale udělali jsme to pouze pro nové pracovní smlouvy. Řekli jsme, že ti zaměstnanci, kteří již mají dlouholeté smlouvy Eh, dřívější smlouvy, tak ty jsou zpravidla pod dobrou ochranou a nebylo by eh, spravedlivé, kdybychom zasáhli do existujícího práva, takže pokud to má platit, tak jen pro ty nové smlouvy, nově uzavírané. Tím jsem dospěl k závěru. Dostávám se k schrnutí. Ten návrh, který byl předložen, obsahuje celou řadu nových práv, a e, prováděcích předpisů, které mění podstatu dosavadní směrnice. Jsou tam nová paradigmata, jsou tam velké zásahy do vnitrostátního práva, definice zaměstnance, hranice mezi e, zaměstnanci a OSVČ. To je vlastně možná ta nejdůležitější hranice nebo nejdůležitější rozlišení v celé legislativě a může dojít k věcem, které ani nemůžeme odhadnout v tuto chvíli právně a tak dále, by to vše na sebe mohlo narážet a kolidovat. A pak tady právo na ukončení pracovní smlouvy, to je také zásadní. Takže tento návrh podle našeho názoru neodpovídá cílům REFIT, snížit byrokracii pro podniky, zejména pro ty malé podniky, a to je většina členů obchodní komory, tedy ekonomické obchody a také tedy je to proti cíli zvýšit transparentnost a jednoduchost. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Dospěl jste ke konci své prezentace, je to tak? Děkuji. Byla to velice zajímavá prezentace. A nyní dávám slovo panu Nilsu Trumpemu, eh, který je předsedou pracovní skupiny pro průmyslové vztahy Business Europe. Děkuji mnohokrát, děkuji za pozvání a děkuji, že máme k dispozici více než tři minuty, protože to je velice složitá směrnice, která eh, si vyžádá více času, abychom sdělili své stanovisko. A když to pročítáte poprvé, zejména vysvětlující zprávu komise, potom máte dojem, že tato směrnice se týká eh, pracovníků eh, na vyžádání uspořádání a zejména, a to jsou ty konkrétní body, eh, bude se to eh, naopak týkat eh, všech zaměstnanců a celá řada ustanovení se bude týkat dobře placených a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Eh, pokud tu nebudou provedeny některé změny, znamená to, že podniky eh, nebudou chtět eh, zaměstnávat tyto vysoce kvalifikované a dobře placené zaměstnance a budou uzavírat smlouvy s zprostředkovateli, s různými platformami. A já se domnívám, že to asi není záměr této směrnice. Než budeme projednávat jednotlivé eh, návrhy, tak nyní bych chtěla říci, koho Business of Europe eh, zastupuje. Není to platforma, kterou bychom eh, reprezentovali, ale jsou to podniky, které dávají práci zaměstnanců zaměstnancům. Takže chtěli bychom Eh, zajistit, aby v této oblasti vládly eh, rovné podmínky. A za druhé souhlasíme s tím, že to musí být jasný vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, eh, jaká práva, jaké závazky existují v pracovním poměru a proto podporujeme tu revidovanou směrnici a souhlasíme s tím hodnocením, že to musí být dobré pro zaměstnavatele i zaměstnance, aby to dobře fungovalo. Tolik naše východisko. A nyní se snažíme eh, modernizovat tuto směrnici z roku 91, eh, abych upozornila tu historickou perspektivu této směrnice. To je tedy to hlavní, o, které, o čemž bych chtěl hovořit. A nyní než přejdu k tomu návrhu komise, tak si možná řeknete, když jsou tak chytří, že vědí, co má být v tom návrhu komise, proč to neprojednávají sami se sociálními partnery. My jsme se o to snažili. Před dvěma lety komise zahájila analýzu REFIT, potom potřebujeme eh, tři eh, roky a eh, další dobu, než můžeme přejít k vyjednávání komise. Řekla, že to nepodpoří a že předloží sama před koncem roku svůj návrh a to nám v podstatě dává jeden rok navíc pro vyjednávání. Je jasné, že chceme vyjednávat, ale ve skutečnosti jsme eh, v důsledku časového tlaku příležitost k vyjednávání neměli. Eh, za deset minut nemohu všechno eh, uvést. Eh, doktor Kleisner také některé záležitosti již eh, zmiňoval. Chtěl bych ale říci, že tu jsou dobré důvody, proč se tím mají zabývat politikové, sociální partneři, protože trh práce se neustále vyvíjí. Nikdo z nás nemůže eh, říci, jaké podmínky budou za pět, deset let a je třeba, aby partneři formulovali definice, kdo je zaměstnavatel, kdo je zaměstnanec. A z toho návrhu eh, komise necháme a také nesouhlasíme s tímto návrhem z prostého důvodu, že se domníváme, že zaměstnanec musí vědět, kdo je jeho zaměstnavatel. Tady může být několik možností, ale tady musí být jenom jedna. Nemůžeme v tomto ohledu podpořit návrh komise, zejména pokud tu jsou eh, v té eh, vnitrostátní situaci pochybnosti. Členský stát, pokud je to nutné, pokud jsou nějaké pochybnosti, eh, stanovit, kdo je zaměstnavatel. Tedy nemůže tu být pojem nepřímého eh, zaměstnavatele. Eh, dále k té informační části. Eh, doktor Gleisner o tom hovořil, my s tím souhlasíme, ale pro zaměstnance tady není opra- nárok na zaškolení. To je trochu zavádějící. To, co představuje, je tento nárok na zaškolení je mnohem eh, širší. Jaká je tedy ta školící politika podniku? A tady eh, nalezáte často interní pravidla podniku. Jaká je tedy tato politika eh, zaškolování pracovníků? A dále, co se týče pracovní doby, komise navrhuje, abychom to rozdělili mezi e, zaměstnanci, kteří mají předvídatelnou a mezi těmi, kteří mají nepředvídatelnou práci. To je naprosto to nový pojem, to nezapadá do právního konceptu, neodpovídá to realitě kdo má vesně předvídatelnou a kdo nepředvídatelnou práci, to přece nikdo neví a chtějí to prezentovat jako právní koncepci, tak e, musíme zajistit, aby to bylo z právního hlediska jasné. Ve směrnici je třeba informovat o běžné pracovní době a týdenní pracovní době a je také třeba informovat o tom, co bude mimo pracovní dobu. E, možná někdy je nutné pracovat e, i mimo eh, regulérní pracovní dobu. Co potom to bude nový prvek a bylo by dobré ho mít eh, v takovéto směrnici, ale nic jiného, aby to nebylo nejasné. A dále maximální eh, období důchodců, to nevím, a dále pro podniky je nesmírně důležité, aby si zachovali zaměstnance například IT techniky, pokud máte udržovat eh, IT systémy, tak eh, ti, co jsou v podniku eh, zaměstnáni, tak mohou být, mít jiného zaměstnavatele a potom může nastat problém. Může to nutit podniky, aby uzavírali servisní smlouvy, aby si zajistili tyto služby namísto toho, že by zaměstnávali eh, tyto techniky sami. Jedná se o vysoce kvalifikované, dobře placené zaměstnance a tady není žádný důvod stanovovat, proč by neměli mít další zaměstnání, ale jsou tedy placeni eh, podnikem, aby byli k dispozici v případě eh, potřeby. A dále se tu hovoří o eh, obchodním tajemství. Jistě můžou tady být zaměstnanci druhé nebo třetí řady a potom také minimum práce komise to uplatňuje u e, vesměs předvídatelných a málo předvídatelných prací. A já bych opět chtěl říct, jedná se zejména o vysoce kvalifikované, dobře e, placené e, pracovníky, kteří pracují v mimořádných situacích nejsou to ti jednodušší pracovníci, pokud se přesunou, tak eh, tady upravujeme zejména ty vysoce kvalifikované, dobře placené a regulujeme je různými způsoby eh, eh, například platbou přes časů, různými bonusy volném, protože jsou velice cení pro zaměstnavatele, takže návrh komise si neuvědomuje, Eh, co se odehrává na úrovni podniku a dále, jaká je rozumná lhůta eh, pro uplatňování těch informací, to nikdo neví. A eh, převod na jinou formu zaměstnání, tomu nerozumíme, protože tady jsou již tři směrnice, které upravují umožňují eh, přechody mezi různými formami práce. Je to směrnice o eh, fixní době a všechny mají ustanovení, které se zaměřují na tyto formy zaměstnávání, aby umožnili eh, přechod na jinou formu zaměstnávání, ale komise to řeší obecně. Komise říká, že se to má uplatňovat jenom na eh, ty formy práce, které jsou již upraveny těmito třemi směrnicemi. A tato směrnice usiluje o takové partnerské smlouvy, takže vlastně komise tu zasahuje eh, do těch eh, dohod mezi sociálními partnery. Vidíme, že chcete, abych už dospěl ke konci. Já jsem to téměř všechno řekl nyní k tomu vzdělávání, k tomu školení je třeba zajistit vzdělávání, je to eh, je třeba respektovat eh, zdraví a bezpečnost a eh, školení v této oblasti zdraví a bezpečnosti práce jsou důležité, ale my jistě my vítáme, že komise říká, že chce respektovat dohody mezi sociálními partnery na vnitrostátní úrovni a rozlišuje mezi tím, co je svěrnici, kdy jde o ochranu pro všechny, ale my nechápeme, proč se komise odchyluje od těch eh, dřívějších směrnic a eh, oblast působnosti omezuje pro sociální partnery. Říká, že mohou být jenom specifické situace v specifických eh, odvětvích, kde lze uplatňovat kolektivní smlouvy, ale to jsou požadavky, které jsou horizontální, které se zde uplatňují i přes hranice a e, to tež, co řekl rakouský kolega, e, platí i v dalších členských státech. To se tedy také musí změnit. Dále článek 13, e, neplnění, o tom již hovořil doktor Gleisner. A zbývající text směrnice, k tomu se doktor Kleisner již také vyjadřoval, ale my nechápeme, protože tady jsou uvedena minimální práva a to by mělo zejména dopady na ty vysoce kvalifikované, dobře placené zaměstnance. A proto nechápeme zvláštní ochranu před výpovědí. Nevíme, proč by e, tito lidé potřebovali zvláštní ochranu před výpovědí. To by byly tedy poznámky z mé strany. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní dám slovo paní Vípke Várnek, která je právní poradkyní v Evropské konfederaci odborových svazů. Prosím. Děkuji. Děkuji za pozvání. Já nebudu procházet článek po článku celou směrnici. Já se chci zaměřit na určité body, které jsou pro nás opravdu důležité. ETUK skutečně vítá aktualizaci této směrnice. Vítáme také celkový cíl, a sice uplatnit eh, práva v evropském sociálním pilíři a je pro nás skutečně klíčové, aby tato aktualizovaná směrnice znamenala skutečná práva pro pracující v Evropě. A teď jde o to, aby to vše bylo naplněno před příštími volbami, aby pracující skutečně viděli, jaké změny jim tato směrnice přinese. Cíl, který je vytýčen v návrhu komise, je ochrana pracujících. A podle nás je potřeba ještě hodně změn, aby bylo tohoto cíle dosaženo. A to platí především pro zranitelné pracovníky v nejistých pracovních poměrech. A proto je nutné přepracování, protože se zdá, jako by tato směrnice byla napsána pro vysoce kvalifikované pracovníky. My se většinou díváme na opačný konec, takže Vidíme tam jisté mezery a máme pocit, že pokud nebudou zaplněny, tak to skutečně umožní zaměstnavatelům, aby neplnili své povinnosti, aby se jim vyhnuli a nebude zajištěna tolik potřebná ochrana pracovníků. Vypadá to tak, že když zaměstnavatel dá pracovní podmínky na papír a bude o nich informovat pracovníka, takže je to v pořádku. Ale kde je potom ta ochrana? A právě tam potřebujeme pomoc parlamentu, aby byl ten text eh, mnohem účinnější z hlediska ochrany. Velmi pozitivně se stavíme k rozšíření působnosti směrnice, to znamená, ten posun od zaměstnavatele k pracovníkovi je určitě velmi důležitý. Pokud jde o definici, tak určitě potřebujeme definici, která bude dostatečně chránit eh, velký počet lidí. Víme, že máme různé státy s různými řešeními a přístupy a musíme to všechno podchytit. Ty členské státy, které pracují nebo některé členské státy pracují s kritérii a jiné zase s národními definicemi. A pro nás bude velmi důležité vidět, kam se vy budete v tomto bodě ubírat. Určitě máme problém se slovy under the direction, protože máme pocit, že tato směrnice musí být platná i do budoucna. A my nemáme pocit, že ty nové formy práce, například eh, ti platformoví pracovníci, že to ještě není pokryto. Dále výjimky, které tam pořád ještě přetrvávají. Já souhlasím, že jich je méně než v minulosti, ale pořád tam ještě jsou a ty podle nás musí být vypuštěny. Byl zde také odkaz na informační balíček a také na načasování. Pro nás je to jasné, mělo by to být ještě před uzavřením pracovního vztahu, zaměstnaneckého vztahu. A v době, kdy děláme téměř vše po internetu, je skutečně neuvěřitelné, že Zaměstnanci potřebují ještě čtyři týdny, než aby dostali všechny papíry k dispozici. Já si myslím, že to je skutečně zbytečné, když vy jste zaměstnavatel, určitě nezaměstnáte někoho jen tak, aniž byste věděl, za jakých podmínek ho zaměstnáváte. Potom jsou zde ty nulové smlouvy, smlouvy na nula hodin. My máme pocit, že tyto nejisté pracovní poměry by neměly být obchodním modelem, který bude chráněn. To je tedy ta část předvídatelnosti, to je článek 9, to je pro nás velmi důležité, protože si myslíme, že musíme zde mít limity, které se budou týkat pracovní doby, aby se to nenatahovalo na 7 dnů na 24 hodin. Takže jaké jsou ty referenční hodiny a tak dále, to všechno si vykládáme jinak. Zmínili jste se také o rozumném období pro výpověď. Já si myslím, že by se to možná mohlo řešit eh, na úrovni sociálních partnerů. To by mohla být ta vhodná úroveň, kde to vyjednat. Otázka zranitelných pracovníků je pro nás klíčová, jak už jsem říkala. Myslíme si, že v článku 9 ta velmi flexibilní práce musí být prostě nákladnější. Myslíme si, že zaměstnavatelé by neměli být žádným způsobem pozbuzováni k tomu, aby využívali tyto formy smluv. Takže bychom například po tom tříměsíčním období mohli ty odpracované hodiny převést na zaručené odpracované hodiny, které jsou stanoveny ve smlouvě. Jednou z možností je také to, že když eh, pracovník eh, přijde tedy do práce a je mu oznámeno, že tedy eh, není potřeba, je poslán domů, tak stejně by měl dostat zaplaceno, protože nebyl dostatečně včas informován. Pak zde máme článek 10, myslíme si, že není dostatečně silný. Tam jde o žádosti v podstatě zaměstnanec nebo tedy pracovník může žádat od svého zaměstnavatele cokoliv. Mělo by to být právo posunovat se směrem k bezpečnější, jistější formě zaměstnávání. A odmítnutí by mělo být motivováno pouze objektivními obchodními nebo podnikatelskými okolnostmi. Pokud se díváme na ty články, které se týkají vymáhání, tak k tomu se stavíme poměrně pozitivně, ale jedna velmi důležitá věc je, aby členské státy měly povinnost a ne volbu mě mezi dvěma systémy, protože pouze zákonná presumce může umožnit pracovníkům vyhrát. Abych to tedy schrnula, pro nás je to velmi cený návrh, když bude náležitě upraven, tak bude znamenat velké zlepšení pro pracovníky, alespoň doufáme. A jak jsem říkala, pokud by k tomu došlo v průběhu tohoto mandátu, byli bychom velmi rádi. Děkuji. Thank you for that. Ne, děkuji a nyní dávám eh, slovo zpravodajům a stínovým zpravodajům a nejprve má pan Chalde Šambon zpravodaj. Každý má dvě minuty, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně. Snad by bylo jednodušší eh, starat se o mírovou dohodu mezi Izraelem a Iránem, ale um, myslím si, a hm, tady asi nedokážu odpovědět na všechno, ale myslím si, že bylo vzneseno mnoho konkrétních věcí, které upoutaly i mou pozornost a které vycházejí ze zdravého selského rozumu, a to na obou stranách. Já uvedu několik příkladů a budu velmi obezřetně zdůrazňovat, že ta stará směrnice by rozhodně neměla být nějakým způsobem podkopána. Samozřejmě, že jsou tady také některé aspekty, které by mohly být závazné, tak jak tady eh, říkala jedna eh, mluvčí. Jde tady o to, abychom si uvědomili, eh, zejména v těch obtížných věcech, mezi občany a Evropskou unii, tak my se tady snažíme upravit základní práva na informaci a také eh, tedy do té míry, eh, do které je možná předvídatelnost pro každého pracovníka a také eh, v každé zemi pro každého státního příslušníka. To je otázka logiky a inteligentní decentralizace. To za prvé, ale dále. Musím přiznat, že to zachází eh, dále, než byla dřívější myšlenka nebo vnímání zaměstnance, protože bez ohledu na to, mm, že každá jednotlivá země si bude rozvíjet eh, svou cestu, pokud jde o pracovní dobu, a tak dále, ale pokud tady bude jasná závislost mezi zaměstnancem a někým, kdo ho platí, tak potom eh, tady musí být možnost znát základní věci o tomto vztahu. Všechny uh, niance a konkrétní věci eh, by mohli dospět do zdárného konce, pokud budeme kvalitně jednat. Děkuji. Pan Denis Radke, ten je u mě na seznamu jako další. Ale možná, že to znamená, že asi dám slovo paní Jaslověčské, čce, místo zmíněného kolegy. Já chtěl vystoupit v mém jménu. Já bych ráda vystoupila svým jménem, ne jménem pana Radkeho, takže já bych ráda vystoupila až po zpravodajích. Dobře, takže slovo má pan Javier López. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi pozorně jsem sledoval všechna tři vystoupení já jako stínový zpravodaj bych rád položil několik otázek a mám také několik poznámek. První komentář. Myslíme si, že je to dobré východisko k diskuzi s komisí nad tímto návrhem. Myslíme si, že je to velmi pozitivní iniciativa, že komise musí vytvářet jisté tedy minimální úrovně práv, samozřejmě s tím, že bude respektovat národní specifika a že bude také regulovat eh, různé tendence, nové tendence, které se na trhu objevují. A teď otázka. Definice. Já chápu určité pochybnosti, které byly vyjádřeny, pokud jde o tu evropskou definici, o to, že není potřeba taková definice, či je. My máme ovšem eh, jiný problém. Dosah, pokrytí které bude mít ta směrnice. To je důležité. Jistota a bezpečnost při uplatňování směrnice a norem a potom schopnost uplatňování, vymáhání této směrnice a to souvisí s definicí. Takže já bych si rád vyslechl nějaký komentář na toto téma s ohledem na to, že ten návrh komise v podstatě eh, převádí tu evropskou judikaturu v této oblasti. Druhý bod. Rád bych se také zeptal na to, jak si myslíte, že bychom měli regulovat atypické smlouvy a upravovat nové formy práce. To jsou dvě věci, které nás nepokojí. Jednak eh, ty dočasné smlouvy, především smlouvy na nula hodin a pak jsou zde jiné podobné smlouvy a za druhé potom ta práce na platformách. Tady byly vyjádřeny pochybnosti, zda by návrh komise také pokrýval tento způsob práce. My si myslíme, že to by byla věc, která by byla opravdu na nejvýše vhodná. Pokud jde o ten informační balíček a práva, tak tady bereme na vědomí ty pochybnosti a komentáře, které byly vyjádřeny. My si myslíme, že je to příležitost k tomu, jak postoupit vpřed, pokud jde o transparentnost a jistotu v pracovních vztazích. Děkuji. Paní McIntyre tady není. Paní Chaloma, Paloma López ferme tady není. Další uh, poslanec tady také není. Paní Laura Agea tady také není. Paní Joel Malen tady není. Paní Jaslověcká požádala o slovo. A potom pan Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poblahopřát eh, paní předsedkyni k uspořádání tohoto slyšení, protože řídka kdy máme možnost vyslechnout si odborníky, kteří tak podrobně nás seznamují se svými názory na práci, na této směrnici či na jiných dokumentech. Takže já děkuji našim hostům za tyto velmi podrobné úvahy článek po článku, kdy nám ukazujete, jak tyto předpisy budou fungovat v reálném životě. Z toho mám opravdu velkou radost. Ale na druhé straně musím přiznat, že mě čím dál častěji a čím dál více zanáží chování Evropské komise, která čím dál častěji uh, bere na lehkou váhu sociální konzultace a hodnocení a zprávy, které se týkají situace v různých aspektech sociální politiky. A musím říci, že to je velmi znepokojivé, protože my dnes jsme v období, kdy nás čekají velké změny. Ty změny mohou nastat v nejbližších pěti či deseti letech a budou to velmi, velmi vážné změny na trhu práce. Budou to nové modely zaměstnávání, o kterých my tady vůbec vůbec nediskutujeme. Budou to nové formy, nové business modely. A čím dál častěji na ulici slyšíte lidi, kteří hovoří o tom, jak se na to máme připravit, ptají se. A my se tady vlastně honíme za vlastním ocasem a nepřipravujeme tato řešení. Paní Vartvik upozornila na ty nové formy práce, na ty platformy. Já bych vás ráda poprosila, kdybyste mohli aspoň tedy jednou či dvěma větami říci, co bude tak velmi důležité, co vám chybí, na čem musíme pracovat, abychom připravili dobré evropské právo, dobré evropské zákony, které budou zohledňovat i ty nové formy zaměstnávání. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Mann a potom paní Jongerius. Děkuji. Podobně jako Danuta jsem chtěl upozornit na to, že považuji za dobré řešení, když pozveme experty a když oni nám tady podají tolik věcných informací, tak potom z toho můžeme dobře vycházet a pracovat s tím. Um, Ono je samozřejmě obtížné tady ty rozlišné eh, systémy v členských státech spojit. Ta evropská cesta by měla spočívat v tom, že se pokusíme o maximální zblížení, ovšem tak, že do toho země zahrneme. My nechceme, aby tady někdo něco blokoval. Chceme mít společná pravidla, ale pokud ty rozdíly budou tak zásadní, bylo by chybným řešením, kdybychom řekli, že to musí upravovat eh, výhradně evropské právo. Považuji za velmi důležité, abychom do toho zahrnuli sociální partnery. Ono je velice důležité, aby eh, spolu hovořili, eh, aby byli zahrnováni do dialogu, ale to se někdy neděje ve všech členských státech a neděje se to ani eh, v takové síle, jak by bylo potřeba na evropské úrovni, ale mnohé tady zaznělo. Chápu každého, který říká, že všichni lidé by měli vnímat, že sociální politika není nějaké okrajové opatření, ale na součást, nedílná součást naší společné evropské cesty. Musíme se tedy zamýšlet nad změnami, jak odstranit nejisté pracovní poměry, jak dosáhnout ta kolektivních smluv, které e, jsou e, domlouvány za pomoci odborů, ale i jinými způsoby, jak e, upravíme vztahy se zaměstnavateli. Když tady vidím tak velké rozdíly, tak je zřejmé, že musíme diskutovat nejen stínové zpravoda, nejenom stínoví zpravodajové, ale i my, až budeme předkládat poznací návrhy. Odstavec 8 ty vícenásobné mm, práce, pracovní vztahy, tam je potřeba to ještě dopracovat a pokud je odstavec 10, tak tam bude také rozdíly, tam je to předvídatelné a my si musíme uvědomit, do jaké míry budeme schopni vytvořit pravidla, kde by bylo zřejmé, že můžeme eh, vytyčit nějaké minimum eh, společných pravidel. To je důležité a ochrana před výpovědí, to je jedna z nejdůležitějších úloh. Tady není možné neustále spochybňovat ochranu před výpovědí eh, tím, že řekneme, eh, že to prostě necháme pružné. My potřebujeme kolektivní smlouvy, které se tomu budou věnovat, aby zaměstnanci vnímali, že jsou součástí eh, našeho vývoje, že tam je spravedlivý vývoj situace a není to pouze něco, čím se oháníme eh, slovně. Děkuji. Thank you, Mr. Mann, Madame Jongerius. Děkuji paní Jongerius. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také expertům. Je to škoda, že se bohužel nemohli dostavit všichni hosté. Tak alespoň vám děkuji za prezentaci jsem ale poněkud zmatená. Možná mi pomůžete. A týká se to definice zaměstnance, protože musím předeslat, že nejsem právnička. Proto možná kladu tuto otázku, ale komisi musí být jasné, že jediná věc, kterou udělá, když stanoví tuto definici zaměstnance, bude to, že se bude opírat o zvykové právo Evropského soudního dvora. Já jsem si říkala, jak je to v souvislosti s rakouským pracovním právem, protože Měli bychom zohlednit dopady v jednotlivých členských státech a to je pro mě záhada. S touto definicí usiluje komise o něco více, než eh, by využívala běžných evropských definicí. Je to tak a pokud ne, nepovede to k problémům? například ke konfliktu eh, s rakouským pracovním právem? To je moje otázka. A ještě další otázka. Já se samozřejmě velice vážím sociálního dialogu a vyjednávání mezi sociálními partnery a jsem opravdu velice zklamaná, když komise nepřevedla do evropské legislativy žádné dohody mezi sociálními partnery, ale to je zase jiné téma. A říkala jsem si, kdybyste měli čas na řádný sociální dialog. Já se teď obracím zejména na zástupce Business of Europe. Jaký by byl obsah a jak by z toho profitovali zaměstnanci eh, s nejistými pracovními smlouvami? Byli byste ochotni položit své karty na stůl možná, že zástupci Evropské konfederace odborů by na to mohli zareagovat, aby to mohlo být dostačující nebo ne. Já jsem to vnímala jako, že by to mohlo být možné a tak jsem zvědavá, jakou změnu by to přineslo pro normální zaměstnance v Evropě. Děkuji. Slovo opět dostanou pánové Ale nejprve dám slovo panu Baumle, který je zpravodaj za ekonomický za hospodářské sociální výbor a my se potom vrátíme k našim hostům, protože tu zazněla celá řada otázek na ně. Máte slovo. Děkuji za možnost zde vystoupit. Mohl navázat na to, co řekl řekl zpravodaj Evropského parlamentu. V posledních měsících jsme jednali eh, skupina zaměstnavatelů a skupina zaměstnanců a byly to opravdu eh, intenzivní jednání a Připravili jsme kompromisní text a já jsem také velice rád, že k tomuto kompromisnímu textu mohu něco říci. Příští týden na plenárním zasedání se o tom bude s konečnou platností e, rozhodovat. A také je důležitá linie, jak o tom hovořil Thomas Mann, to bychom nejvíce uvítali aby se tyto otázky e, řešily jednání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, mezi sociálními partnery. Ale e, je nám jasné, že to není možné všude v Evropě proto podporujeme tento legislativní pakt komise a její návrh. Co se týče podrobností, chtěl bych říci, že máme pochop pochybnosti ohledně definice zaměstnance. Zda se týká i těch pracovníků platformy. Domníváme se, že takový algoritmus, který může ovlivňovat práci pracovníka určitými verbálními nebo eh, písemnými pokyny eh, by tu měly být zohledněny. Ale co je co se týče definice zaměstnavatele, tak je třeba také určité vyjasnění k těm povinnostem v době digitalizace musí být jasné, že někdo musí mít pracovní smlouvu, když začíná pracovat. To přece musí být možné a pokud to možné není, měli bychom přemýšlet, proč vznikají takovéto problémy. Ale vysloveně se také domníváme, že u těch e, malých podniků a mikro mikropodniků musí být taková flexibilita a možnost a upozorňujeme na to, že eh, existují kolektivní smlouvy, eh, které by se mohly využít a neměly by zatěžovat eh, zaměstnavatele. Co se týče délky práce, tak jsme proto, aby neexistovaly žádné smlouvy na nula hodin. Já jsem eh, zaznamenal tento proces v Německu stále je ještě možné uzavírat takovéto smlouvy. Je eh, zajímavé, že se hovoří také o vlivu Evropského parlamentu a komise otázkou je, zda eh, budeme usilovat o větší úpravu eh, u práce na vyžádání, protože to jsou zvláště zranitelní zaměstnanci. Je to tedy eh, nejisté zaměstnání, eh, tito zaměstnanci eh, mají nárok přejít na eh, více zabezpečené pracoviště, samozřejmě pokud je k dispozici v tom podniku. Eh, vyžadovat se to nedá. A závěrem bych chtěl upozornit na to, že pokládáme za velice důležité, aby tento návrh komise, který v zásadě pokládáme za správný, byl dispozit aktivní, takže na vnitrostátní úrovni by bylo možné vytvářet eh, vlastní předpisy, vlastní ustanovení, protože tato cesta je nejlepší. Děkuji. A komisi bych chtěl zareagovat na některé věci, které zde zazněly. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji expertům a děkuji všem eh, poslancům i hostům, kteří vystoupili. Chtěl bych možná říct si, jak jste již zaznělo, tento návrh je následným krokem evropského eh, semestru eh, práce a eh, bylo to projednáváno abychom zlepšili slučitelnost práce a osobního života a bylo základem bylo doporučení komise přístup pro všechny a e, řeší také zajištění příslušné sociální ochrany pro OSVČ. Jak již bylo řečeno, je to důležitá odpověď na nárůst nestandardních eh, pracovních forem v uplynulých letech. Asi polovina zaměstnaneckých poměrů je nestandardní. Je to krátkodoba práce načátečný pracovní úvazek a jsou to velice krátké pracovní poměry takže tu nárůst nejistých pracovních podmínek a komise sledovala za cíl nalézt určitou vyváženost, která by zajistila dostatečnou flexibilitu na trhu práce, přičemž by se vyvíjely nové formy práce, ale eh, ochránila by eh, zranitelné zaměstnance a při těch nejistých pracovních podmínkách, eh, co se týče eh, definic, kdo je tedy ten zaměstnanec a jaká je to ochrana. Takže <clears throat> jedna takováto forma znamená, že eh, pracovník nemá vůbec takovýto status a co komise navrhuje, je kodifikace pojmu celoevropského por- pojmu zaměstnance, který byl eh, formulován v roce 1986 eh, a objevuje se v legislativních aktech od té doby. A určuje, zda eh, ekonomicky výdělečná osoba je tedy zaměstnancem nebo dobrovolníkem a podobně. Takže tato formulace je slučitelná s tím, jak členské státy definují zaměstnance a není zapotřebí od základu měnit eh, pracovní právo, ale to zahrnuje, že se tato působnost musí transferovat, abychom definovali, kdo je tím pokryt. A pokud zaměstnanci nejsou eh, pokryty tou definicí v eh, směrnici. Jsou to například zaměstnanci, pracovníci v domácnosti nebo ti, co pracují pro platformy, tak je třeba eh, to upravit v těch ustanoveních ke směrnici. Jde o to, abychom měli směrnici, která zlepší a umožní nové formy práce, které se ještě nerozvinuly a budou pokryty oblasti působnosti této směrnice. Má to být eh, směrnice, která se ještě nerozvinuly a budou pokryty oblasti působnosti této směrnice. Má to být eh, směrnice, která ochraňuje nejenom tedy pracovníky platformy, ale všechny, kteří spadají do definice zaměstnanců. Ochraňuje nejenom tedy pracovníky platformy, ale všechny, kteří spadají do definice zaměstnanců Poruje jejich roli a také litujeme toho, že nebylo možné na evropské úrovni pro oba evropské sociální partnery zahájit vyjednávání eh, ten vývoj návrhu respektoval eh, lhůty stanovené ve smlouvě. Velmi náročná záležitost eh, tady eh, vytvořit ten základ pro vyjednávání v rámci lhůt zakotvených ve smlouvě. Ovšem Tady jde o to, aby se tady řešily ty eh, citlivé věci, výzvy na pracovním trhu, protože oni jsou stále naléhavější. Státy a musí to zapojit do kontextu svých vlastních eh, právních systémů a eh, oni velmi často to také budou transponovat tak, aby tam poskytli ještě větší ochranu. A my tam právě máme tu rozumnou lhůtu právě proto, aby tento koncept mohl být definován tak, aby to fungovalo v rámci dvěmi způsoby eh, různá práva, tedy všem pracovníkům dává právo na aktualizaci informací, eh, pokud jde o pracovní podmínky a eh, my si myslíme, že je přirozené, že na začátku pracovního vztahu byste měli vidět, jaké jsou formací, pokud jde o pracovní podmínky a my si myslíme, že je přirozené, že na začátku pracovního vztahu byste měli vidět, jaké jsou. A dále v té třetí kapitole návrhu eh, je eh, jsou zakotvena eh, nová hmotná nedávný, ale Ono je samozřejmě velmi důležité tady zaručit ochranu a regulovat tyto věci, pružnost národním sociálním partnerům, aby se dohodli na jiných třeba pozměněných právech, potřeba, aby to byl vícenásobný zaměstnavatel, aby tady byly vícenásobné pracovní vztahy, to tak samozřejmě být nemusí, ale my jsme viděli, že tady je ten ty. Ale tam kde, tam, kde členské státy e, toto vůbec neznají, tak to nemusí zavádět, ale e, zakotvení práv pro všechny e, pracovníky a článek 17 poskytuje možnost, jak hájit tato práva tam, kde by mohly být Dále, poslední poznámka, ve směrnici eh, pro eh, práci na částečný úvazek třeba eh, být v dialogu se zaměstnavatelem, aby se tedy řešila možno možnit více pružnou práci. Vítáme tedy všechny vaše připomínky a těšíme se na úzkou spolupráci s Evropským ještě během tohoto mandátu a my bychom chtěli zejména s tímto výborem spolupracovat, abychom e, zajistili ochranu pro evropské zaměstnance evropského prknou k otázkám, které zde zazněly. Je na vás, vyberte si, kdo z vás začne. Děkuji. Ano. Evropského soudního dvora. Samozřejmě. Jde tady o dvě rozhodnutí. Jedno z roku 1986 týká se volného pohybu pracovníků. Tu je jiná oblast. My teď hovoříme o smluvním zákoně, ne o volném pohybu pracovníky. Pevnou judikaturu a druhá otázka se týká, týká vztahu mezi německou jeptiškou a tedy právním, tedy náboženským řádem. To také podle mě nebyl relevantní případ. To není žádný základ, na jehož um, podstavě můžeme vytvořit. Má také stovky a stovky soudních rozhodnutí, kde se specifikují tyto definice. V několika zemích víme, jak třeba nakládat s novináři, s lidmi, kteří pracují v reklamě, obchodní agenti, pojišťováci, OSVČ a jistými rysy, jimiž se přibližují zaměstnanců. A my teď vytváříme tuto novou definici. Myslím, že by to vyvolalo v praxi velkou právní nejistotu a spoustu problémů. Děkuji. Děkuji. Které se zaměřovala na to, jak aktualizovat informace, které by měl zaměstnanec dostat a já jsem zmínila řadu příkladů věcí, které mohou být aktualizovány. Určitě se na to podíváme, musí to být právně jasné, ne nejasné, jako v návrhu komise. To vám mohu vzali v úvahu také pracovníky platform a tak dále. Návrh komise nás překvapil, protože pokrývá vysoce kvalifikované, velmi dobře. Kvůli fungování pracovního trhu zde máme i jiné ohrožené pracovníky, ale v mé zemi to tak není. V té dohodě, kterou jsme uzavřeli s Etukem a ze které můžete mít smlouvu na dobu určitou pouze dvakrát nebo třikrát. Jsou zde pravidla nejen pro změnu smlouvy z dobu na dobu určitou, na smlouvu na dobu neurčitou, ale také postupy proto, když chcete mít více hodin. Pokud komise chce něco vědět, tak se nás na to měla zeptat. A zastupci komise bych rád řekl, že my jsme zohledňovali jeden měsíc pro ta jednání, ale to by bylo velmi obtížné i pro nás jako sociální partnery, abych byl upřímný. Pokud jde o definici, Chavilopes tady pořád ještě je, ano. Je zde rozdíl s etukem na tom, že by to mělo být na národní úrovni. Příklad z mé země v Dánsku právě byla uzavřena testovací dohoda, pokud, zkušební dohoda, pokud jde o platformy. A tam je rozdíl o to, nebo v tom, kdo pracuje pro, pro a ne horizontální evropskou legislativou, protože pak byste tu situaci zmrazili. Nebyli byste schopni přizpůsobit situaci trhu práce, který bude v, minul- v budoucnosti vypadat tak, jak se nedokážeme zatím představit. Zmrazili, Nebyli byste schopni přizpůsobit situaci trhu práce, který bude v, minul- v budoucnosti vypadat tak, jak se nedokážeme zatím představit. A pokud jde o členské státy, tak tam je zde potom možnost, že by udělali výjimku pro občasné pracovníky. A vidíme, že v některých členských státech jsou problémy. My bychom byli rádi, kdyby se komise obrátila na tyto členské státy a řekla jim, prosím, opravte to, protože trh práce se bude dále výjima, vyvíjet, budou tam různé nové formy práce my musíme dosáhnout toho, aby to nebylo příliš restriktivní, ale aby tyto formy práce byly pokryty tam, kde je to logické. Takže zde bude evropský proces, ale jakmile to bude vypracováno, ta směrnice bude na světě a nemůžeme ji změnit. To je ten problém, který máme. Thank you. Um, I think that was... Děkuji. Tací. My samozřejmě Chceme, aby to bylo pokryto už v poli působnosti. Pracovní článek 8 také velmi důležitý. Nemůže to být zakázáno. Prac, tedy, abyste si vydělali na živobytí, tak eh, bohužel nutně potřebujete několik smluv. To je tedy změn a pozměňovacích návrhů. Otevřít cestu kolektivnímu vyjednávání a kolektivním smlouvám, na plates, které jsou zmíněny v návrhu. Mohli by sociální partneři společně předložit takovéto vzory v každém. A bylo by to opravdu velmi užitečné, kdyby tyto vzory, tyto templates byly poskytnuty ve všech jazycích EU, aby pracovníci těch zaměstnavatelů, kteří jsou zodpovědní nebo mají zodpovědnosti a povinnosti, a to je pro nás velmi důležité, aby se to tedy dostalo do. Otázka, kterou zde nadnesl Niels, o čem můžeme jednat? O smlouvách na dobu určitou a naopak. Eh, je to natolik eh, dopředu, aby městnání k jisté formě zaměstnání. Když má někdo třeba smlouvu na 10 hodin a chce získat více hodin. Otázky či návrhy. Myslím, že Enrique už požádal o slovo. Gracias, Otázky či návrhy. Myslím, že Enrique už požádal o slovo. Gracias, Kromě toho je zde také už jen jediný stínový zpravodaj a to je socialista, můj krajan, tak budu mluvit španělsky. O několika pojmech, které zde zazněly, toto není vyjednávací výbor. Pro mě jako zpravodaj